dva členy do odborných výborů, sice pana Stelia Kouloglu, myslím, že se to vyslovuje Kouloglu, pana Kouloglu do výboru pro rozvoj a pana Kostase Kryzogonose do výboru pro ústavní otázky. Máte nějaké námitky? Není-li tomu tak, pak tato jmenování byla tímto stvrzena. Dámy a pánové, na naší čestné tribuně